So colleagues. Takže, kolegyně a kolegové, vítejte na zasedání hospodářského výboru v rámci této konference. Nemusím opakovat úvodní poznámky, můžeme se pustit hnedka do obsahu. Pravidla jsou stejná, jako u minulého zasedání, co se týče přihlášek do diskuse. Máme dvě témata, takže se pokusíme na každé věnovat stejnou dobu, tedy daně, boj proti praní špinavých peněz a bankovní unie. Nejprve tedy zdanění a problematika praní špinavých peněz. Pro nás, jako pro Evropskou unii, to je opravdu veliká priorita. A máme také proto zvláštní výbor, teď už má číslo 3. Předpokládám, že předseda onoho výboru eh, se k tomu vyjádří. Co se týče legislativní úrovně, tak tam máme za sebou hodně práce. V oblasti spolu rozhodování jsme přijeli AML 4 a AML 5, což byl velký kus práce. A teď si myslím, že už máme, co se týče skutečného vlastnictví, opravdu nejpokrokovější pravidla na celém světě. Kromě toho, jsme také, kromě toho také probíhají trialogy k posílení role EBA v boji proti praní špinavých peněz. A co se týče zbytku daňové problematiky, tak tam zatím máme jednohlasnost v radě a konzultaci Evropského parlamentu. My jsme tady poskytovali velmi intenzivní stanoviska k oblasti digitálního zdanění a společného základu daní. Máme zde zpravodaje, kteří se vyjádří k těmto problematikám. Takže to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. A hned bych předal slovo jednomu ze svých spolupředsedajících, panu Janku Kupku z rumunského parlamentu. Děkuji, já vám také děkuji. Kolegyně a kolegové, přátelé, je pro mě velkou ctí, že mohu spolupředsedat tomuto zasedání. A na samý začátek jsem vám chtěl říci, že si všichni uvědomujeme, že svět nemůže se rozvíjet tak, jako se rozvíjel dosud, že je to trvale neudržitelné. A že před námi stojí veliké výzvy. A chceme-li je definovat, tak eh, konstatujeme, že jsou ve třech oblastech. Za prvé bezpečnost, za druhé klimatické změny a za třetí sociální nerovnost. Žijeme tedy ve světě, jeho systém je velice složitý a jeho rovnováha je velmi citlivá a ovlivňuje ji řada faktorů. Většina těchto faktorů je objektivní povahy, jako například regionální konflikty, anebo cena ropy, nebo terorismus. Na druhou stranu ale existují i určité subjektivní faktory. A ty se pokusíme dnes řešit. Změňme prosím přístup, přistupujme k této diskusi pragmaticky a realisticky. Já se na touto problematikou zamýšlím už více než 20 let a uvědomuji si, že v ní tkví určitý paradox. A ten paradox spočívá v tom, že i když ten rozvoj může být velmi úspěšný, tak se takovým nemusí zdát. Jak je to možné? K vašemu zvážení tedy předkládám následující tezi. Vybíbaní se dani, daňové podvody a praní špinavých peněz jsou světovými problémy, které se mají řešit morálkou. A tato morálka pro tuto chvíli je v podstatě špiněna a daňové podvody, praní špinavých peněz a vyhýbání se daňové povinnosti jsou v podstatě odrazem této poš- uh, eh, nedostatečné morálky. Jak můžeme vysvětlit věci jako LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers a podobně, aniž bychom se podívali do samého kořene tohoto problému a to ztrátu morálky. Na minulém zasedání jsme si řekli, že čelíme hodně, hodně výzvám v oblasti sociální, v oblasti zaměstnanosti, že existují finanční rizika, Na druhou stranu máme nadnárodní společnosti, banky, finanční systém, finanční poradce. Když se podíváme jenom na nadnárodní společnosti, tak vidíme, že jenom v jejich rukou mizí 60 miliard. Jak to všechno řešit? Možná se na to odpovíme alespoň částečně a v každém případě vás požádám, abyste se k těmto problémům vyjadřovali. Snažil jsem se zahájit tuto diskusi provokativně, Tolik z mé strany a předám slovo zpátky spolupředsedajícímu. Děkuji za to, co jste říkal a nyní Petr Ježek eh, za výbor, tak se prosím. Děkuji, dobré odpoledne kolegyně a kolegové. Jak víte a slyšeli jste, v oblasti daní a praní špinavých peněz se neustále objevuje řada skandálů, do kterých jsou zapojeny různé země a významné finanční ústavy Evropské unie. Slyšení, které organizoval náš zvláštní výbor a kontrolní cesty odhalily případy systematických nedostatků a omezení stávajícího systému boje proti praní špinavých peněz a neplacení daní. Výbor našeho výboru a výboru hospodářského, eh, tedy práce našeho výboru a výboru hospodářského se vzájemně, vzájemně eh, podporují. Když si vzpomenu dvě poslední revize směrnice o praní špinavých peněz, tak musím konstatovat, že vždy Evropský parlament apeloval na to, abychom měli silnější opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zatímco řada členských států se snažila spíše držet zpátky. A právě proto legislativní pokrok je opravdu malý Navíc nejde jenom o legislativu, jde také o provádění směrnice o boji s, o, s praním špinavých peněz. E, ta, to provádění nebylo v členských státech dostatečně dobré a proto jsem velice rád, že probíhá tato diskuse s e, národními parlamenty. Navíc je také zásadní, abychom postoupili kupředu v oblasti digitálního zdanění, protože stávající pravidla nedostatečně zrcadlí potřeby nových obchodních modelů, včetně toho digitálního. Jinými slovy, tedy jednotný trh není v této oblasti spravedlivý. A spravedlivé zdanění je přece jedním z předpokladů toho, aby globalizace měla pozitivní dopady na co nejvíce lidí. A opět se zdá, že členské státy nejsou schopny se dohodnout na společném řešení a obstát tváří v tvář této výzvě. Myslím si, že tato diskuse je velmi aktuální, protože náš výbor tak stři přijme svou zprávu příští týden. A jsem velice rád, že tady je pan Jepe Kofo, což je jeden ze dvou spoluspravodajů tohoto výboru Text 3, který předloží hlavní doporučení a zjištění tohoto výboru. A navíc také vítám pana Kuteliera, kterýž to je eh, na generálním ředitelství Taxud v Evropské komisi ředitelem odboru přímého zdanění, který bude hovořit o minulých a stávajících iniciativách Evropské komise v daňové oblasti. Takže, pane generální řediteli, prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Eh, Vážení pane, pánové spolupředsedající, dámy a pánové poslanci, jsem velice potěšen, že dnes mohu pracovat společně s vámi. A nejdříve děkuji Evropského parlamentu za jeho podporu během celého tohoto volebního období. My jsme v pravidelném kontaktu, vyměňovali jsme násoby v rámci naší práce, zejména e, s výborem Ekon a také samozřejmě se zvláštním výborem Taxe a Pana jak právě řekl pan předseda, výbor tak se, se velice zabýval touto tematikou, tak abychom dospěli k spravedlivějšímu zdanění. E, tento dialog se také odvádí e, v národních parlamentech během takovýchto setkání, když navštěvujeme hlavní města. Pro nás tento kontakt je zásadní nejenom proto, abychom obhajovali naše názory a návrhy, ale také, abychom naslouchali přímo v terénu hlasu poslanců, kteří jsou samozřejmě nejblíž skutečné reality v členských států. Od počátku Junkovery komise pan komisař Moskovici řekl, že daňová spravedlnost je jednou z prioritou Evropské agenty. Nám se podařilo přijmout 14 návrhů, z nichž 8 se týká boje proti podvodu a daňovým optimalizacím. Ale bohužel se to odhlasovává jednomyslností, ale navzdory tomu se to podařilo dále. Snažíme se i nadále bojovat proti daňové nespravedlnosti, to je zásadní a opírá se to o tři pilíře. První, to je fiskální transparentnost. V Evropské unii jsme zrušili bankovní tajemství a ze všeobecnili jsme automatické vyměňování informací mezi členskými státy. Dnes daňové úřady si automaticky vyměňují nutné informace o bankovních účtech, o fiskálních dohodách mezi podniky a členskými státy, také o daních, které platí podniky podle jednotlivých zemí a také o schématech daňové optimalizace, které jsou prováděny prostřednictvím bank, advokátů a dalších zprostředkovatelů. Je důležité, aby tato legislativa byla správným způsobem implementována v členských státech tak, aby poskytla veškeré ty eh, dobré věci, které může přinést. Takže máme lepší informace, každý členský stát nyní může si eh, jak si vědět, co vlastně dělají jeho příslušníci a jaké eh, daňové volby dělají. A dále, třetí země. Tady je problém. Je to problém pro nás, pro všechny a my se s tím řečíme něco dělat. Vytvořili jsme evropský seznam nespolupracujících jurisdikcí, který bude příští měsíc eh, ministři financí z Revidona. Dále je posílit fiskální kooperaci v oblasti promiňte, mezinárodní spolupráci říká řečník v daňové oblasti. Tady máme úzké partnerství s OECD, neboť standardy, které byly takto vytvořeny, musí být efektivní. A proto, aby byly efektivní, musí mít široké zemědělské pokrytí pouze tak, jak si přispějí k daňové spravedlnosti. Tyto daňové stanovnosti jsme již zavedli již v roce 2016 a bojujeme proti agresivnímu daňovému plánování. Dnes na základě našich návrhů z března minulého roku spolupracujeme s OECD na revizi těchto pravidel zdanění příjmu podniku a reagujeme tady na obtížnou otázku zdanění zisků v digitální ekonomice. Třetí pilíř naší práce to je modernizace fiskálních pravidel v Evropě. Tato modernizace se zejména týká DPH. Tady máme návrh, který se týká konečného režimu DPH, který může skončit, skoncovat s tím, co my říkáme, 30 miliard podvodů v oblasti DPH ručně EU. Pak tady máme společný konzervovaný daňový základ pro zdanění podniků, to je velice důležitá věc, možná se o tom ještě dozvíme od pana zpravodaj. to dovoluje podnikům, aby eh, se jim lépe pracovalo na jednotném trhu. A další věc, máme tady návrh, abychom v Evropě zavedli dočasnou daň, která se týká ob, eh, obratu digitálních podniků. Návrhy jsou na stole na radě již několik měsíců a musím říct, že tady dochází k skutečnému pokroku. Ale zároveň to ukazuje, že když je zde jednomyslné hlasování, tak je to určitý limit, v rámci kterým, kterého se pohybujeme. A proto komise se snaží něco s tím dělat a zahájila debatu o tom, zda by nebylo možné v daňových záležitostích přejít od jednomyslnosti k kvalifikované většině, že by to byl jakýsi pasada, který dovolují smlouvy. Dále je třeba zlepšit spolupráci v daňové oblasti a urychlit rozhodování, které se týká téma, které jsou důležité pro fungování trhu a boje proti daňovým únikům a podvodům. Vše samozřejmě v úzké spolupráci s národními parlamenty, což vám zaručují evropské smlouvy. Já vás prosím, debatujte o tom u vás v hlavních městech, tak, abychom věděli, co si o tom různí aktéři myslí našich členských státech. Vážení pane spolupředsedové, dámy a pánové poslanci, děkuji vám mnohokrát za pozornost a samozřejmě jsem ochoten odpovědět na všechny vaše dotazy. Well, thank you very much and... Děkuji mnohokrát a dám slovo opět panu předsedovi výboru Ekon. Děkuji. Nyní zde máme pana zpravodaje ke zprávě o e, zdanění digitální oblasti, pan Darius Rozaty za skupinu EPP. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové z národních parlamentů. Já bych nejprve chtěl e, pronést takové politické prohlášení. Tento parlament se chopil závazku bojovat s daňovými podvody a daňovými úniky a praní špinavý peněz velmi vážně. A boj proti těmto nekalým praktikám byl od začátku tohoto mandátu velmi e, vysokou prioritou. Konzistentně jsme podpořili celou řadu legislativních návrhů přicházejících od Evropské komise. Jak tady zaznělo, my jsme přijali řadu eh, aktů, které eh, specifikují podávání zpráv podle jednotlivých zemí pro daňové otázky, které jsou eh, povinné povahy. Podpořili jsme takové legislativní akty, kterou zajistí lepší administrativní spolupráci mezi členskými státy v daňové oblasti. Také jsme se aktivně snažili o provádění eh, legislativy zaměřené na boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nicméně musím říci, že ty výsledky stále ještě nejsou dokonalé, stále jsou tady velké nedostatky v tom rámci. A z práce jednotlivých výborů v tomto parlamentu vidíme, že jsou tady mezery, nedostatky, díry v tom systému, zejména pokud je o systém proti praní špinavých peněz zde v Evropské unii. Ten eh, nefunguje dokonale Dokonce můžeme říci, že je děravý jako řešeto. Zazněla tady celá řada skandálů, jak to zmínil pan spolupředsedající LuxLeaks, Panama Papers, skandál CumEx a další a další skandály. E, toto vše ukázalo, že navzdory úsilí Evropské unie ten systém stále umožňuje velké daňové úniky i daňové podvody. Jedna z konkrétních oblastí, kde jsme e, zjistili, že zdanění není spravedlivé a nestala efektivní, je poskytování digitálních služeb. Digitální služby to je nový fenomén a není náležitě ošetřen stávající daňovou legislativou. Je to z toho důvodu, že globalizace a rychlé změny technologií jsou se vyvíjejí tak rychle, že to brání účinnému zdanění v digitální oblasti. Ale nejde jenom o to, když se díváme na oblast DPH v Evropské unii, tak i zde je opravdu velký prostor pro to, jak se vyhnout takovým daním. Ovšem v digitálním prostoru máme určité specifické problémy a výzvy. Ten Typický klasický přístup ke zdanění je takový, že daníme příjmy, které jsou generovány na základě fyzické přítomnosti nějaké firmy. Ovšem, v případě digitálních firm, tak tam často není žádná fyzická přítomnost firmy v členském státě, ale přesto dochází k poskytování digitálních služeb, aniž by tam byly přítomni. Takže komise přišla s myšlenkou, že abychom eh, pokryli tyto příjmy, abychom zachytili tyto příjmy a mohli je zdanit, abychom zajistili, že spravedlivá část těchto daňových příjmů půjde do národního rozpočtu, tak musíme vytvořit takzvaný koncept významného digitálního zdanění. To bude odrážet tu stávající praxi, kdy Internetová firma umístěná ve třetí zemi poskytuje služby v členské zemi Evropské unie, aniž by, jak už jsem řekl, tam byla fyzicky přítomna. Zároveň ale má příjmy z toho, že ty služby takto tam prodává. A ta hodnota služeb je de facto vytvářena uživateli, což jsou EU občané to, dle našeho názoru, a je to názor, který sdílí i komise, rada, i OECD, tak toto je důležitá mezera v tom stávajícím systému, kterou musíme vyplnit. Jaký je tady tady návrh? Komise přináší dva návrhy pro legislativní kroky. Já stručně schrnu ten první, kde působím jako zpravodaj. Je to návrh, abychom zřídili nebo ustavili takzvanou, takzvanou významnou digitální přítomnost v členském státě a posoudili příjmy generované digitálními službami a následně ty digitální služby zdanili specifickým systémem, který zajistí distribuci těch příjmů a těch zisků mezi členské státy. Komise navrhuje jasná a transparentní kritéria na, změně, na změření významné digitální přítomnosti a ta kritéria zahrnují věci jako třeba počet uživatelů registrovaných v daném členském státě, počet podniků a počet příjmů eh, plynoucích z prodeje těchto služeb. Takové příjmy jsou následně vypočteny funkční analýzou která už se používá několik let v takových postupech, jako třeba ceny transferů, ceny přesunů a alokace cen v takovýchto případech. Čili je potřeba o to, jak vypočíst tu povinnou daň. To nebude žádná nová daň, je to prostě daň z příjmu podniků, ale prostě bude se to týkat části zisku, která zatím zdaňována nebyla. Chtěl bych tedy apelovat na zástupce národních parlamentů, aby podpořili tuto iniciativu. Protože my z naší zkušenosti víme, že s ohledem na princip jednomyslnosti v daňových věcech, ono tady to bude na radě, aby učinila to závěrečné rozhodnutí. Čili chtěli bychom vás požádat, milí kolegové, abyste podpořili tuto iniciativu ve vašich zemích, abyste motivovali radu k tomu, aby zaujala velmi jednoznačný silný postoj a aby zajistila, že členské státy Evropské unie nepřijdou o tyto povinné eh, rozpočtové příjmy, ale že naopak ty národní rozpočty budou doplněny spravedlivým účinným zdaněním těchto digitálních služeb. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní spolu zpravodaj k závěrečné zprávě právě výboru tak 3 Jepe Kopov, skupina SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych také tady chtěl přivítat poslance národních parlamentů, rád vás tady vidím. Jak víme, daňové úniky, daňové podvody, to je velký problém v Evropské unii. Tvoří to až, představuje to až 1 trilion euro ročně. Členové tohoto zvláštního výboru dostali mandát e, na jeden rok v loňském roce a byl vytvořen jeden zvláštní výbor a jeden vyšetřovací výbor zaměřený na daňové podvody a daňovou kriminalitu. Celé to začalo v roce 2014 v souvislosti se skandálem LuxLeaks, kdy se ukázalo, že některé členské státy systematicky nabízely výhodné daňové podmínky velkým korporacím a umožňovaly jim uměle snižovat daňovou zátěž až na 1%. To samozřejmě znamenalo odliv ze zemí s vysokou daňovou zátěží a docházelo tam k nějakým tajným dohodám. To vedlo k tomu, že parlament navrhl silnější administrativní spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy. Díky těmto aktivitám a spolupracím mezi parlamentem, komisí a radou něco takového jako LaxLeaks už by nebylo možné, protože členské státy musí sdílet své daňová rozhodnutí. Také jsme řešili věci jako Panama Papers, WikiLeaks, kdy šlo o to o banku LBL i další věci. Ono je obtížné to všechno schrnout v těch pěti minutách. Já se teď pokusím spíše vám přednést některé ty konkrétní závěry, které by mohly být zajímavé pro poslance národních parlamentů. Za prvé, členské státy EU nespolupracují dostatečně dobře, dostatečně rychle ani dostatečně efektivně. Počínaje LuxLeaks a Škamex přes Panama Papers. Ve všech těch případech, je skandálech jsme viděli, že orgány členských států prostě nespolupracují. A to členské státy stojí miliardy euro a vede to k daňové kriminalitě. Například ten skandal CamEx. Tady šlo o nějakých až 55 miliard euro, o které přišli daňoví poplatníci. Mohli to dostat státní rozpočty. V roce 2012 německé orgány skonfiskovaly takzvaný masterplan, takzvaný hlavní plán, kde šlo o to, jak Eh, generovat další daňové podvody a uniky, ale ono se to nikde nezveřejnilo, nikde nepromítlo. Nebo bych zmínil eh, skandál z mé země, Danish Bank, kdy se půjčovaly půjčky pobočkám v Estonsku a zde dozorčí orgány z Dánska a z Estonska neustále vedly spory, čí to je jurisdikce, kdo má tam tu odpovědnost. Bylo to Jednak z důvodu nepřesné formulace evropské legislativy a také to byl výsledek nedostatečné koordinace na celoevropské úrovni v řešení těchto problémů. Evropská legislativa proti praní špinavých peněz, jak víte, je formou směrnic, nikoli formou nařízení. A to znamená, že je prováděná různými způsoby v různých členských státech. Zatímco máme jednotný vnitřní trh, volný pohyb kapitálu, tak máme 28 různých systémů eh, dozorujících pohyb kapitálu. A to vede k tomu, že je poměrně ten systém obtížný, komplikovaný, jsou tam různá slepá místa, může tam docházet ke zneužívání ze strany těch eh, kriminálních eh, aktérů. Toto vede ale i přímo k porušování smluv které zavazují členské státy, aby spolupracovali žádným a upřímným způsobem. Druhá věc, požadavky na tajemství a e, jednomyslnost, tak e, rada je tím hlavním orgánem, tím hlavním subjektem, který rozhoduje. Vezměme si například e, směrnici o daňových úsporách. Poprvé se objevila od roku, v roce 1989 a uplynulo 25 let, než byla přijata a to v té době už potom byla zastaralá, čili hned následujícím roce byla zrušena. A to bylo právě z důvodu toho požadavku na jednomyslnost. Ovšem, ta směrnice vyžaduje jenom sdílení informací mezi členskými státy s cílem zabránit daňovým únikům a pořád tam byla vyžadována ta jednomyslnost. Podle mě to je škodlivé, Eh, a měli bychom nějakým způsobem eh, tato pravidla řešit a nastavit jinak v těch pracovních skupinách a na radě. Také eh, pokud jde o zdanění podniků, podnikové zdanění, tak to je velmi zásadní oblast a my tady voláme po zvýšení transparentnosti v radě a v pracovních skupinách. Členské státy by měly nes odpovědnost za své kroky na radě a za to, jak tam hlasují. Eh, to nabývá eh, význam zejména s ohledem na parlamentní dohled nad národními vládami. Takže pokud bych měl eh, poskytnout jednu radu kolegům z národních parlamentů, a já vycházím sám ze své zkušenosti z 1998 až 2014, kdy jsem byl sám poslancem dánského parlamentu, tak Eh, podívejte se podrobně na to, jak vláda instruuje svoje úředníky, aby jednali na radě na těch pracovních skupinách a co mají říkat za zavřenými dveřmi na radě. Čili jak z toho ven, jak budeme pracovat dál. My teď se dostáváme ke konci naší práce. Čeká nás hlasování příští středu 27. února, to bude v našem výboru a o měsíc později na plenárce parlamentu. Očekáváme, že náš závěr bude takový, že navzdory určitému vylepšení členské státy zatím nejsou schopni efektivně detekovat přeshraniční fiskální kriminalitu ty případy jsou odhaleny, ale není to díky práci národních orgánů, ale třeba díky práci whistleblowerů nebo nějakých novinářů a podobně. To je potřeba naléhavě napravit, jestliže chceme, aby Evropská unie bránila členské státy a rozpočty hodnoty a abychom zabránili trestné činnosti, praní špinavých peněz a podobně. A musíme tedy všichni mnohem lépe se naučit spolupracovat na té evropské úrovni. Děkuji Hans Michlbach, německý Bundestag, skupina EPP, prosím. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, daňové úniky, nespravedlné zdanění, boj proti praní špinavých peněz a otázky zdanění digitální ekonomiky. Těmito tématy se zabýváme i v národních parlamentech. Já za finanční výbor německého Bundestagu mohu říci, že v těchto oblastech jsme již mnohé uskutečnili, neboť víme, že Německo je silnou ekonomikou a tímto takto přímo přitahujeme mezinárodní praní špinavých peněz. Máme více než 30 tisíc eh, podezření ročně a tato podezření jsou intenzivním způsobem šetřena naším novým úřadem. Praní špinavých peněz je přirozeně problémem pro všechny země Evropské unie. Je to závažná hrozba našich demokratických právních států, neboť za ním se skrývají většinou ty nejhorší podoby organizovaného zločinu. Praní špinavých peněz a organizovaný zločin a boj proti těmto fenoménům musí být pro nás vždy něco, co, na co nahlížíme jakožto na jednotný komplex. Eh, a je to něco, co se stále mění. Eh, zločinci jsou tady velice flexibilní, mají dobrou fantazii a proto musíme v budoucnu, když vytváříme právní předpisy, dělat ty před, předpisy takové, abychom je dobře implementovali. Máme tady směrnici o praní špinavých peněz, máme tady směrnici FEDER, respektive čtvrtou směrnici jsme implementovali, nyní čekáme na pátou směrnici o praní špinavých peněz a doufáme, že příslušné orgány na tomto boli budou úzkým způsobem spolupracovat, protože to je velice důležité. Zejména mám na mysli mezinárodní spolupráci v Evropě. Dámy a pánové, ještě stručně eh, o členských státech, které eh, nyní zmiňujeme v naší debatě o vyhýbání se daňové povinnosti a o daňových unicích. Že některé jednotlivé členské státy v minulosti dokonce neplnily národní právo a skutečně vypracovávali dohody s nadnárodními koncerny, které jim poskytly specifické podmínky při zdanění. Podle nás je to něco zcela zavrženíhodného, neboť je to obohacení na úkor jiných členských států. V tomto kontextu vítám snahu o zjednodušení daňového základu pro podniky, pro právnické osoby, ale jednotné daňové sazby či nějakou minimální daňová sazba, to je s ohledem na mnohá národní specifika, podle mne, něco, co je méně efektivní a nepovede nás k cíli. Já vítám, že s ohledem na zdanění digitální ekonomiky v Evropské unii byl, byla zvolena schůdná cesta, to je dobré a naším cílem musí být mezinárodní řešení. My tedy dáváme přednost tomu, aby se to řešilo v rámci OECD. Takto se to osvědčilo i v mnoha dalších případech, mám tím na mysli například BEPS. A my, proto si myslím v tomto kontextu, že by bylo vhodné, aby pokud některé členské státy u nás eh, chtějí jít vlastně nějakou samostatnou cestou, toto není dobré, Naš, eh, naši pozici jako EU celek to oslabuje a také není dobré, že některé naše členské státy jsou velice vtřícné vůči těm nadnárodním koncernům, kteří si tak nějak vyrábí své vlastní daně. To není dobré. V Evropě se musíme spojit, jednat společně a to zejména v zájmu našich evropských podniků, které působí právě v regionech mimo hlavní města a, a mají tam velice důležitou funkci, protože dá, vytváří pracovní místa, dodávají eh, lidem zboží a základní služby. Musíme tedy na základě iniciativy OECD být dobře připraveni a ten stávající návrh komise Nevím. My Pochybujeme o tom, zda vede k cíli. Je třeba se na to ještě podívat a intenzivně ten návrh prodiskutovat. Já bych tady ještě rád potrhl jednu věc. Každý se snaží pomocí té digitální daně, ne nějaké jiné daně, přímo či nepřímo, Každý, kdo se tedy snaží pomocí těmto způsobů vytvořit nějakou vlastní daňovou svrchovanost pro Brusel, to pro nás není přijaté. My to odmítáme. Daně jsou výrazem národní svrchovanosti. Je to základ výsostného práva každého národního parlamentu o tom rozhodovat. Parlamentu, který má v gesci také rozpočet státu. To říkám s ohledem na ty snahy zrušit zásadu jednomyslnosti při hlasování o daňových otázkách. Jednomyslnost v daňové záležitosti myslím, je v pořádku. Již nyní posílená spolupráce poskytuje dost flexibility. Daň z finančních transakcí vznikla právě, či vzniká právě v rámci posílené spolupráce. Snaha komise, aby se veškeré daňové otázky řešily na evropské úrovni, podle nás, pro nás není pochopitelná. Tady máme například směrnice, které se týkají vyhýbání daňového zneužívání, a ty byly mm, vypracovány během krátkého času. A komise se opět snaží jít směrem toho, aby ona měla v ruchou vlastní zdraňovou svrchovanost. To se nám nelíbí. Pro nás je to výraz centralismu. A takovýto centralismus podle nás není dobrý příspěvek pro hloubení naší společnosti, naši, našeho společenství ne. Naopak toto by mohlo v Evropské unii vytvořit nějaké nové propasti mezi námi. Děkuji mnohokrát za pozornost. Very much. Děkuji. Ne všichni asi budeme souhlasit. Máme určitý právní základ pro zdanění, včetně paserely. Já vím, že tady máme bohužel jednohlasnost, ale přesto. Nyní má slovo pan Janku. Takže, kolegyně a kolegové, Uzavřeli jsme seznam vystupujících a požádám vás, abyste se drželi řečnické lhuty, která vám byla přidělena, tedy dvou minut. Máme pět vystupujících. Vy jste se přihlásil? Vy chcete tři minuty? Ne, Dvě minuty. Není čas. Pokud budete vystupovat dostatečně pragmaticky a realisticky, určitě vám čas navíc dáme. Nejprve paní Marianne Mikos z Estonska. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát kolegyně a kolegové. Praní špinavých peněz je mezinárodní trestný čin a proto je důležité, abychom v Evropské unii měli nástroje pro boji s tímto trestným činem a aby mohly spolupracovat agentury. Estonské finanční a, orgány ukončily aféru Danské, ale je to dobrý příklad toho, jak mezinárodní rámec pro praní špinavých peněz může na jednu stranu napomáhat tomuto boji, ale na druhou stranu mu také může bránit. Pravidla se mění, agentury jsou stále kompetentnější, ale musíme být připraveni i na nová rizika, včetně rizika z kryptoměn. V Estonsku jsme provedli první průzkumy a předložili jsme příslušné návrhy. Některé z těchto návrhů již byly probírány v parlamentu. Například návrh, který se týkal různých požadavků u kryptoměn. Existují ale jiné návrhy, například navýšit kompetence pro sledování a monitorování těchto oblastí a ty ještě musíme projednat. Naše ministerstvo financí provede další vyhodnocení rizik, je také potřeba se znovu zabývat definicí praní špinavých peněz. A to z toho důvodu, že předchozí definice, kterou máme v tuto chvíli k dispozici, nám nedává dostatečné možnosti eh, bojovat s těmito případy praní špinavých peněz, především v případě, že eh, finanční prostředky takto získané jsou ve třetích zemích. Jsme připraveni k další diskusi v Evropské unii, tak abychom společně mohli efektivněji bojovat proti praní špinavých peněz. Děkuji. Pan Gerasimus Palavras, Řecko. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, my jsme v informacích dostali, že budeme mít tři minuty Je mi tedy líto, že říkáte dvě, předpokládám, že pět mi nedáte, ale rád bych se tedy soustředil na problematiku vyhýbání se daňové povinnosti. V, daňové, v oblasti daňové kontroly v Evropské unii jsou veliké mezery. Často se stává, že členské státy o různých skandálech vědí, ale chrání banky a velké firmy a nic s jim nedělají. Potřebujeme v této oblasti intenzivněji spolupracovat na evropské úrovni a vytvořit proto potřebné mechanismy. Neměli bychom se vracet k řešením, které se provádějí pouze na úrovni jednotlivých členských států. Když se podíváme na Google, na Amazon, na Starbucks a na řadu dalších firm a skandálů, vyhýbání se daňovým povinnostem a, a daňovým podvodům, tak vidíme, že nás to stálo minimálně 55 miliard euro které nepřišly do veřejné pokladny a je to opravdu na úkor poctivých daňových poplatníků, kteří pro změnu své daně platí. A přestávají věřit Evropské unii. Mají totiž pocit, že v Evropské unii není spravedlnost, obracejí se potom proti Evropské unii a ta situace se neustále zhoršuje. Přestože se občas objeví nějaká pokuta. Táží se tedy, proč Evropská unie umožní tyto obrovské daňové podvody a vyhýbaní se daní velkým firmám. Má to přece obrovské dopady na evropské veřejné finance, proto potřebujeme evropská rozhodnutí a evropská řešení a více evropské spravedlnosti. Měli bychom vytvořit systém včasného varování. Já myslím, že to je dobrý návrh a že je potřeba eh, jej prosadit. Měla by také být posílena spolupráce v oblasti kontroly, tak abychom se tak aby se nám lépe dařilo bojovat proti vyhýbání se daňové povinnosti. Obracím se konkrétně na vás, pane Gualtieri. Držte se prosím svých zásad a vytvořte konkrétní program a konkrétní návrh, který by umožnil přijmout tato řešení. Děkuji, držel jste se těch svých tří minut. Teď má slovo paní Pervanš Perez. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegům a kolegyním z vnitrostátních parlamentů za to, že dnes přišli mezi nás. Je vždycky důležité, že se setkáváme a diskutujeme o této problematice. Jak vidíme, názory se můžou lišit. Co se týče fiskální svrchovanosti, tak tady musím říci, že je to oblast, na kterou se dá nahlížet několika způsoby. bylo, použ- bylo odkazováno několik skandálů, které se dostaly do sdělovací prostředků a kterými se zabývá i náš výbor, konkrétně třeba záležitost Kumex. Máme vnitrostátní zákon, který byl porušen a tak vznikla tato aféra. Nicméně dopad této aféry je daleko širší než hranice daného členského státu. Takže ano, hovoříme tady o svrchovanosti členského státu, která se nedá sdílet s evropskou úrovní, ale pak se nám to takto vrátí. Když se podíváme na dopady eh, v oblasti třeba vyhýbání se daňové povinnosti či daňovým podvodům. Já k tomu mám pár připomínek. Za prvé, v členských státech když se třeba podíváme na francouzsko-německou iniciativu, tak se velmi soustředujeme na digitalizaci v daňové oblasti. Proběhla tady tedy francouzsko-německá iniciativa, která pravděpodobně zrychlila přijetí celého návrhu, přičemž Evropská komise má právo iniciativy a předložila užitečný nástroj týkající se zdanění společnosti. Takže vlastně Máme tady několik kolegů v Evropském parlamentu, kteří měli sen. Chtěli více spolupracovat s vnitrostátními parlamenty, tak, aby se nám podařilo překonat tu koncepci rady, která se nám zdá velmi často být kontraproduktivní a která právě visí na Eh, té svrchovanosti daňové, kterou je prostě potřeba jinak pojmout v 21. století. Teď k praní špinavých peněz. To je téma, kterým se také zabýváme a musím říci, že orgány, ať už na evropské nebo na vnitrostátní úrovni, které vyšetřují třeba praní špinavých peněz, nemohou použít fiskální údaje, které byly pozbírány. A mně to prostě připadne opravdu, že to není v pořádku a že je potřeba to překonat. A pak mám ještě další připomínku. V rámci trialogu, který se týká dozorčích orgá, dozorových orgánů, existuje mandát pro to, abychom mohli efektivněji bojovat v rámci EBY proti praní špinavých peněz a já jsem tomu ráda. Děkuji. A nyní Marmix von Rai. Děkuji mnohokrát. Tady jsem. Z Holandska, pardon, z Nizozemska. Nizozemské je to van, ne von, ale jsme na to citliví. Jenom velice stručně. Evropská unie má za sebou velmi dobré výsledky během posledních pár let v boji proti vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým podvodům a praní špinavých peněz. Jedním z nejlepších případů bylo, kdy OECD připravilo program BEPS a Evropská unie na to rychle reagovala a z měkké právní úpravy BEPSu v podstatě připravila tvrdou právní úpravu směrnicí. Nicméně vnitrostátní parlamenty, národní parlamenty potom musí tuto směrnici provádět. A otázka je, jestli to následně všechno bude fungovat. Připravovat pravidla jako zákonodárce je jedna věc, ale občané budou posuzovat už úspěch podle toho, jestli, to, jestli ta naše pravidla v praxi budou fungovat nebo ne. Ta pravidla jsou velmi složitá a mají-li fungovat, tak daňové orgány v jednotlivých členských státech Evropské unie musí být schopny je prosazovat, to prosazování kontrolovat a úzce spolupracovat přes hranice. A tady mám své velké pochybnosti. Já velmi věřím Evropské unii, ale chci také být realistou a říkám si, na základě jakých objektivních hodnot si stanovujeme ty referenční hodnoty a pomáháme si. Kapacity daňových orgánů nejsou všude dostatečné na to, aby byla prováděna tato pravidla. Výměna informací to je skvělá věc, za předpokladu, že jste schopni tu informaci zpracovat a nějaký využít. Může zde být určitý nezamýšlený vedlejší účinek. Podívejme se například na ty daňová ujednání. My jsme je definovali došlo k výměně informací a kladu si otázku, jestli takovýchto daňových ujednání a následně transparentnosti máme více nebo méně. Děkuji. Děkuji. Pane Marnix van Roy, chápu, eh, že se vám nelíbila chyba ve vašem méně. za to se omlouvám. A nyní Marisa eh, členka Evropského parlamentu Maria Smatis. Děkuji, já jsem velice eh, potěšena příspěvkem Pervanš Beres a také zpravodaj, který se zabývá daněmi podvody a uniky. Je pravda, že fiskální politika je eh, otázkou národní svrchovanosti, ale také je pravda, že je nemožné a to vidíme v oblasti daňových úniků podvodů a eh, plánování jasně vidíme, že není možné to zvládat, aniž by členské státy mezi sebou se spolupracovaly. Takže tady vidíme, že máme problém, uznáváme, že máme závažný problém v této oblasti, ale to nestačí. A proto nemůžeme postupovat nadále tak, jako v minulosti, že neustále pouze se omlouváme, že nemůžeme v této věci nic učinit, protože je to oblast, která je důležitá a občané jsou velice nespokojeni s tím, jak evropské instituce na tyto problémy reagují. Jsme měli celou řadu speciálních výborů, tak si jedna, dvě, tři a jeho zprávu o té budeme hlasovat zanedlouho, pak jsme měli zvláštní výbory pana jedna a dvě. Takže máme velice dobré znalosti o tom, co se děje, o těch praktikách, ale nic se neděje. Je to obrovská částka peněz, zisku, které takto unikají a ty pak chybí v našich veřejných rozpočtech také chybí ve veřejných službách, v investicích, v každé členské zemi. Ale toto téma nezvládneme, pokud členské země spolu nebudou spolupracovat, jak země, tak konkrétní úřady, pokud nebudeme mít jasná konkrétní opatření pro řešení těchto problémů. Já děkuji za příspěvky kolegů z národních parlamentů a prosím je, aby nějak přesvědčovali své vlády, aby přestali s tou blokádou na radě, aby se nám podařilo ty věci dořešit. Děkuji. Děkuji mnohokrát a jako poslední dostane slovo Timo Haraka, Finsko. Kiitoksia tästä antoisesta keskustelussa. Děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji za tuto eh, velice dobrou diskusi, kde se bavíme o skutečných problémech. Jak posvátná je domácí daňová suverenita, když vlastně často jsou to nadnárodní záležitosti. Evropská komise a určitě i celá řada členů daňového výboru by byli rádi, aby se rozhodnutí dělala jinak než jenom formou jednomyslnosti členských států. Ovšem požadavek jednomyslnosti je velice důležitý pro každou zemi, jak už jsme tady slyšeli. Měli jsme velmi silnou diskusi ve prospěch eh, daňové suverenity a rozpočtové suverenity. Jak bychom měli eh, pokračovat? Možná obchodování s emisemi v Evropě by mohlo být takovým příkladem mm, přeshraniční záležitosti, kterou Evropská unie řešila. Jedná se o věci, které nemůžeme řešit čistě eh, na národní úrovni a eh, nemůžeme to vybírat jinak než na národní úrovni, protože jinak by mohlo dojít k k narušení konkurenceschopnosti a k narušení národní daňové suverenity. Tato diskuse se také týká problematiky vlastních zdrojů. Dva finské instituty eh, stávající situaci analyzovaly a z analýzy vyplývá, že společné evropské zdanění finančních eh, transakcí či eh, zdanění činnosti by mělo probíhat podobným způsobem jako uhlíková daň nebo CCTB, Ovšem eh, systém CCTB může pokročit jenom za předpokladu, že většina eh, bude sdílet ten společný cíl, abychom nemuseli používat alokační mechanismus, který ohrožuje celý proces. Je tedy velmi obtížné, neli takřka nemožné najít účinné řešení, když 27 zemí z toho těží a nikdo jakoby neprohrává. Právě proto je potřeba, aby se na celoevropské úrovni vyřešilo také CCTB. Eh, je potřeba tady se na to podívat z pohledu evropské subsidiarity a podpořit nový způsob rozhodování. Čím dříve, tím lépe. Děkuji, děkuji. Tímto uzavíráme tuto debatu. Eh, většina z vás k tomu přistoupila velmi pragmaticky, zazněly tady také určité návrhy, ale přesto tady zůstává takový paradox a já myslím, že bychom měli počkat i na další návrhy. Protože tímto způsobem my tady navrhujeme posílit spolupráci mezi institucemi. Byly tady dvě směrnice o daňových podvodech. Máme pět směrnic proti praní špinavých peněz. A eh, ty výsledky už tady byly zmíněny. Chci se zeptat kolegu, jestli si přeje někdo vystoupit, eh, poskytnout nějakou zpětnou vazbu či reakci. I think that this is Já si myslím, že toto je klíčová oblast stále probíhající práce, zatím nemáme nějaký závěr, ale můžeme říci, že velká většina kolegů hovoří o tom, že stávající rámec není dostatečný pro náležité řešení problematiky praní špinavých peněz a mm, daňových úniků a daňových podvodů. Samozřejmě mm, my tady nehovoříme o celkovém přesunu kompetencí od členských států na tu celoevropskou úroveň v této věci, ale je jenom těžko můžeme popřít, že stávající nastavení neposkytuje dostatečné mechanismy pro ochranu jednotného vnitřního trhu ani pro ochranu vnitrostátních rozpočtů proti přesouvání zisku. V tomto ohledu tedy myslím, že to, co děláme na evropské úrovni by mělo jít možná o něco dále. A já si myslím, nebo my si myslíme, respektive v ekonu ve výboru Ekon máme pocit, že to bude nezbytné. Ona ostatně také širší debata o tom, jak by měla fungovat daňová politika v opravdu kompletní eh, hospodářské a měnové unii, to je něco, na co bychom se měli zaměřit. Měli bychom se zaměřit na to, jak vyplníme ty mezery, ty nedostatky. Měli bychom se podívat na ty stávající e, návrhy na CCTB, na digitální zdanění, také e, na implementaci stávajícího rámce IM5. Já myslím, že e, tohle jsou všechno klíčové oblasti eh, a eh, zdroje národního rozpočtu jsou opravdu zásadní. Je potřeba si uvědomit, o jaké peníze tady přicházíme v souvislosti s daň, daňovými podvody a daňovými úniky a potom jenom obtížně se tady hovoří o škrtání výdajů a podobně. Takže kdybychom vyřešili ty mezery ve stávajícím rámci, respektive to, co tady už vzniklo, abychom zabránili dvojímu nedanění a podobně. Myslím, že by bylo potřeba vést tady mnohem širší debatu, mnohem ambicioznější debatu a pobavit se o systému kvalifikované většiny a jednomyslnosti. Ale musíme opravdu dokončit teď ty legislativní návrhy, které byly zahájeny. Také bych vás chtěl vyzvat, abyste eh, si přečetli stanovisko tohoto parlamentu k problematice CCTB a digitálního zdanění. To jsou věci, které by určitě zlepšily naše kompetence, aniž bychom museli vytvářet daňovou unii. Určitě by to zlepšilo naše schopnosti boje s daňovými úniky a daňovými podvody. Takže já v této souvislosti volám po vytvoření užší aliance mezi členskými státy a Evropským parlamentem. Mluvme jedním hlasem, musíme silněji působit na naše vlády, tlačit na ministry financí, kteří jdou na ECOFIN a mm, využijeme tuto příležitost, abychom udělali důležitý krok předu a abychom zabránili skandálu, který nemůže pochopit žádný evropský občan, proč dochází k tomu, že eh, malé a střední podniky platí tak směšné daně a jinde zase ty peníze unikají. Takže já myslím, že bychom měli udělat krok tímto směrem. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já jsem už upozorňoval, že ta téma musíme opravdu trošku zhustit. A teď tady máme druhé téma. Druhé téma je také velmi důležité. Je to téma bankovní unie. Tady bych chtěl říci, že je pro nás velkým potěšením, že tady máme poprvé od zvolení předsedu Evropské dozorčí rady z DG FISMA. Já bych vás tady chtěl přivítat, požádat vás, abyste se k nám připojili. Možná jsem to měl udělat už předtím, ale já jsem si, omlouvám se, předtím neuvědomil, že zástupce komise vlastně bude potom mluvit zezadu, takže teď bych vás chtěl požádat, abyste se k nám tady připojili a ještě předtím, než tak uděláte, tak několik slov úvodem. Jak eh, asi víte, tak tento parlament odvedl veliký kus práce v oblasti bankovní regulace. My jsme teď dokončili práci na bankovním balíčku. Hmm je to eh, balíček na snižování rizik. Já myslím, že teď tady máme velmi dobrý vyvážený balíček, eh, zaměření na snižování rizik a také mm, pobídky pro usnadnění úvěrových mechanismů. Rovněž jsme eh, přijali MPL Prudence Backstop, ten je určitě více vyvážený než v minulosti. Chtěl bych využít tuto příležitost a říci Andrea Ria, že eh, Evropská centrální banka eh, rozhodně plně bere v potaz ten pilířový požadavek, který teď nastavili zákonodárci. Každopádně v tom příštím parlamentu proběhne další kolo legislativní práce v oblasti bankovní regulace a je tady ještě veliký kus práce před námi, který zatím nebyl odveden, a to je dokončení bankovní unie. Důležitý je ten balíček na snižování rizik, důležitý politický krok je takzvaná ta pojistka, ten backstop, ale pořád ještě nám tady chybí třetí pilíř a to jsou společné záruky. Já myslím, že to je naprosto nezbytné pro dobré fungování bankovní unie. Já myslím, že při projednávání eh, bankovního balíčku tady vidíme určitý začarovaný kruh. Je tady eh, tendence na straně eh, členských států bránit efektivnímu fungování snižování fragmentace. Na druhé straně je tady nekompletní bankovní unie. Já se tedy domnívám, že tady jsme udělali teď veliký pokrok v oblasti snižování rizik a proto teď určitě nastala vhodná chvíle, abychom ty další věci také posunuli ku předu. Já se tady těším na živou diskusi. Každopádně nejprve bych chtěl dát slovo svému spolupředsedajícímu panu Janku. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl uh, ušetřit čas, protože vím, že někteří lidé by rádi hovořili déle, takže rovnou dáme slovo našim řečníkům. Děkuji a slovo dostane Andrea Enria. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pane předsedo Gualtieri, pane Janku, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, já jsem velice rád, že mohu být na tomto meziparlamentním setkání a pohovořit o výzvách bankovní unie zatímco ECB nyní dohlíží nad největšími bankami eurozóny, tak efektivita systému bude ale záležet na e, dobrém interakci národních dozorčích orgánů. Já bych nejprve chtěl pohovořit o hlavních rizicích pro evropský bankovní sektor a potom se podívat na další práci pro posílení bankovní unie. Když to srovnáme se situací před krizí, tak naše banky nyní mají silnější likvidní pozici. Kvalita bank se zlepšila, ale bohužel stále tady je to velké dědictví nesplácených úvěrů. To samozřejmě snižuje profitabilitu a schopnost poskytovat nové úvěry. Bohužel eh, tedy je tady potřeba se zaměřit na tu problematiku nesplácených úvěrů a zajistit, aby do budoucna se nám jejich podíl nezvyšoval. My musíme opravdu zlepšit dlouhodobou eh, životnost těch produktů. Evropské banky nyní působí v určité oblasti, ale jsou tady velká celosvětová eh, rizika, nejistoty a vyšší volatilita. Také jsou tady výzvy jako IT systém a kybernetické hrozby s tím, jak postupuje digitalizace bankovní práce. Zároveň se banky připravují na Brexit. Většina antorizačních procesů pro relokaci do eurozóny už byla dokončena nebo bude dokončena v nadcházejících týdnech. Pokud jde o vztahy se Spojeným království, nyní se soustředíme na zvládání rizik a schopnosti obchodování. ECB očekává, že většina těch věcí bude vyřešena do 29. března. Když se podíváme na to, jak bylo stanoveno SSM před rokem, tak musíme konstatovat, že bankovní unie zdaleka není dokončena. Stále to všechno spadá většinou do národních rukou. Potřebujeme silnější pozici na evropské úrovni, v evropských zákonodárců, abychom skutečně vytvořili bankovní unii musíme vyvinout velké úsilí, abychom dosáhli konečné dohody u bankovního balíčku. To bude představovat důležitý milník pro dokončení bankovní unie a mělo by to připravit cestu pro evropský systém zajištění vkladů. Také potřebujeme eh, v rámci eh, nadnárodních skupin eh, zajistit tyto mechanismy. Musíme také připravit lepší pozici pro přeshraniční fúze. Hladké fungování mechanismu SSM bude také vyžadovat větší harmonizaci spolu tím, jak budou uplatňována různá pravidla a různé procesy, což trošku komplikuje celou situaci a komplikuje to ten systém dozoru. Například tedy potřebujeme náležité a řádné posouzení. Očekáváme, že ještě bude dosaženo dohody do konce tohoto mandátu a do doufáme, že z investiční firmy tedy spadnou pod eh, zastřešení SSM. Také je potřeba pamatovat na relokaci investičních firm v souvislosti s Brexitem. Vítáme dohodu o společné pojistce ESM, která byla uzavřena v prosinci loňského roku a myslíme si, že to může být důležitá podpora pro likviditu a státní dluhopisy. Stále ale nám chybí společný rámec pro likvidaci bank, jako třeba je to už nastaveno v případě USA. Konečně eh, s ohledem na to, že ECB nemá na starosti, eh, respektive nedohlíží na bankrot ty bank, eh, tak musíme tento systém také lépe vylepšit. Zároveň ale nám tady opravdu chybí propojený domácí trh pro bankovní obchody. Snažíme se zabránit šokům, ale prostě musíme si uvědomit, že v bankovním sektoru dochází stále k některým otřesům. Příslušné kroky by tedy pro nadcházejících pět let měly být v popředí zájmu a velkou prioritou. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji. Olivier Gersan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů. Navážu na to, co říkal pan předseda. Dobrá zpráva je, že jsme se dohodli minulý týden na balíčku o bankovnictví s radou. Pochopitelně není to ideální pro nikoho, ale alespoň jsme se dohodli a určitě je to příprava cesty pro dokončení bankovní unie. Jedná se o balíček, který se týká jak řešení problému bank, tak dohledu nad bankami, což je určitě důležitým krokem ke snížení rizika. Historie regulace bankovnictví a bankovních krizí a konec konců Otmar Karas je tady přítomen a byl zpravodajem k této problematice bankovního regulačního rámce, tak tato historie je v podstatě historií snižování rizika, což bylo velmi potřeba. Na začátku krize situace v této oblasti nebyla uspokojivá a jak řekl pan kolega Andra, máme bankovní systém, který je v daleko lepší formě než před deseti lety. Na druhou stranu ale před námi stále ještě stojí kus práce. Byť počet špatných expozic se během posledních dvou let výrazně snížil a nyní představuje méně než 4% v Evropské unii. Přesto však existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a Evropská komise proto předložila balíček opatření a i Evropská centrální banka se snaží snížit poměr NPL, tedy špatných půjček bilancích evropských bank. Pravidla pro bankovnictví to je úplná základna. To jsou pravidla pro všech 27. Bankovní unie, ta se týkala původně pouze eurozóny. Jednotná měna měla být propojena s bankovním, jednotným bankovním systémem. Dá se to říct je také tak, že v eurozóně v podstatě společně provádíme bankovní pravidla s tím, že země mimo eurozónu fungují samé o sobě. A myslím, že bankovní unie byla určitě jedním z prostředků, jak stabilizovat eurozónu během krize. Nicméně, Bankovní unie je určitě první dobrý pilíř. Dohledový mechanismus je určitě další důležitý pilíř. Jednotná rada pro řešení problému bank, kterou vede paní Kenich a která před několika měsíci velmi dobře prokázala, že systém řešení problému bank v Evropě funguje. Máme také jednotnou pojistku pro bankovní unii, respektive udělali jsme k tomu kroky v loňském roce. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že to pořád ještě není dotaženo do konce. Deset roků poté, co jsme se do této oblasti pustili. A existuje tady riziko, že nás chytne příští krize v situaci, kdy ještě nemáme opravenou střechu a znova nám zateče na půdu. A právě z toho důvodu je potřeba dobudovat bankovní unii. Můžeme pouze vycházet z výsledků prosincového summitu, kde máme určitě dobrý pokrok, jednak ve smyslu jednotné pojistky, eh, společného systému řešení problému, ale také v tom smyslu, že členské státy jsou najednou ochotny pozitivně uvažovat o tom, jak vytvořit evropský systém pojištění vkladů. Nicméně nemá to jenom slunné stránky. Stinnou stránkou je, že ještě pořád spousta věcí nebyla dotažena do konce a že existují zásadní rozdíly členských států, názorů členských států v tom smyslu, jak, jak, v jaké sekvenci, v jakém pořadí by měly ta opatření probíhat a také jaké stavební bloky by měly vytvářet Evropskou měnovou unii nakonec. Stále ještě existují veliké výzvy. Do června, což je tedy termín, který stanovili premiéři, eh, se to musí dodělat a to je za rohem. Evropská komise se bude účastnit diskuse o nedořešených otázkách. Co se týče provedení společného backstopu a zbytku technické práce v oblasti likvidity u bank a řešení problémů bank, tak chci říci, že ještě budeme také pokračovat v rámci pracovní skupiny na vysoké úrovni, která se bude zabývat dalšími kroky pro vytvoření společného evropského systému pro pojištění vkladu s tím, že pochopitelně budeme respektovat kompetence všech institucí Evropské unie. Situace je naléhavá. Nevíme, kdy přijde nová krize, pouze víme, že někdy přijde. A když se podíváme na minulost, tak vidíme, že v podstatě krize se opakují během posledních 50 let stále častěji. Když se třeba podíváme na půjčky zatížené vysokým pákovým efektem, tak vidíme, že se objevují rizika mimo bankovní systém. Ano, můžeme se bránit proti expozici mimo bilanční povahy a určitě jsme také vzali v úvahu to, že rizika se přesouvají jinam. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Nyní k Edisu. Důvod pro to, abychom v Evropě měli společný systém ochrany vkladů, přinejmenším v eurozóně, to je ten, že to je prostě klíčovým předpokladem robustnosti a konzistentnosti evropského bankovního systému. Tento systém musí být robustní, protože evropský bankovní systém musí, schop, musí být schopen obstát asymetrickým systémovým rizikům a musí být konzistentní z toho důvodu, že architektura Evropské bankovní unie by měla být spravedlivá pro všechny. Pakliže jsou rozhodnutí učiněna kolektivně v prvních dvou pilířích, eh, tak eh, musí být odpovědnost za ně také nesena kolektivně. Kromě toho to také přispěje obecně ta finalizace Evropské bankovní unie k eh, robustnosti celého systému, ale to není dnešní téma. Děkuji, nevím, jestli pan Janko chce předat slovo dále. Ano, děkuji. Uzavřeli jsme seznam řečníků. Pochopili jsme tedy, že máme nedokončený systém záruk. Zahajujeme tedy diskusi. Jako první má slovo pan Alberto Barnaj z Itálie, prosím. Thank you. Thank you. Děkuji, pane předsedo. a děkuji ostatním vystupujícím. Já jsem se k tomu chtěl jenom krátce vyjádřit. Zaznělo zde, že snižování rizika připravuje cestu ke sdílení rizika, tedy že je to dvoukrokový postup. Nejprve snížíme riziko a pak ho budeme sdílet. Z italského pohledu všem musím říci, že se zdá, že to navrhujeme tak, že nejprve snížíme svoje riziko a potom se podělíme o vaše riziko. To mně připadne, že pro nás není úplně férové. A mám konkrétní otázku na pana Enriase. Bylo zmíněno, že je potřeba vytvořit spravedlivé podmínky pro všechny. Co s rolí aktiv úrovně 2 a 3 v rozpočtu Evropské banky. Nezmínil jste je, ale často jsou zmiňována jako ohrožení potenciální stability eurozóny. A pak jenom další krátkou připomínku. Hovořil jste o nízké ziskovosti evropského bankovnictví. Možná bychom neměli zapomínat na to, že nízké úrokové sazby a slabé euro potřebujeme, pro případ šoku, tak abychom snížili dopady rozdílu mezi severem a jihem Evropské unie. Je to tedy jeden ze strukturálních rysů Evropské unie, na který bychom neměli zapomínat. Děkuji, nyní má slovo pan Nikola Stornaritis z Kypru, prosím. Já vám také děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Budu hovořit mateřštinou. Děkuji. Dokončení bankovní unie nesmí zůstat pouze nějakým zbožným přáním. Je třeba abychom projevili nutnou politickou vůli, abychom byli schopni se zavázat v tom smyslu, že pokročíme u těch nejdůležitějších a zároveň nejožihavějších témat, která souvisí s utlumením rizika a zejména s rozdělením rizika mezi evropské partnery. Je nezbytně nutné, abychom vytvořili přímo společný finanční ochranný mechanismus, nějaký common fiscal backstop, nějakou společnou daňovou fiskální pojistku, nějaký společný sanační fond a evropský systém pojištění vkladů, tak, aby panovala stejná míra ochrany pro všechny vkladatele, střadatele, nezávisle na tom, kde žijí. Je třeba skončit s tím paradoxem, který spočívá v tom, že na sanaci a revizi rozpočtů. Co se této týče, zůstáváme na evropské úrovni, ale jednak musíme na národní úrovni. Já pocházím z malé země, která za tento paradox musela zaplatit velmi vysokou cenou právě v důsledku finanční hospodářské krize. Dnes se nám daří lépe a proto si myslíme, že musíme poskytnout daňové úrovni veškeré možné zbraně, pravidla pro disciplinu a solidaritu. Takováto opatření by byla konkrétním důkazem toho, že existuje solidarita uvnitř EU s evropským jihem a s našimi občany, kteří navzdory veškerému pokroku často stále ještě trpí dopady hospodářské krize. Před námi jsou evropské volby. A my bychom se rádi obrátili na evropské občany a ukázali jim přívětivou tvář Evropy, podpořili ty tendence, které jsou proevropské, tak abychom mohli bojovat s reakčními pokryteckými silami, kteří bojují proti našemu společnému domovu, proti Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Hans Michlbach z Německa, prosím. Pane předsedo, z mého pohledu jsou před námi zásadní výzvy, o kterých musíme diskutovat i dnes před evropskými volbami. To je jedna z těch výzev. No, těch stabilizačních globálních systémů už dostatečně nefunguje. Je velmi obtížné udržet Evropu ve všech tématech. U Brexitu nevíme, jak dopadne a ekonomická škoda veškerých těch eh, izolačních a konfrontačních politik, které se projevují celosvětově, je již vnímatelná, poznatelná. Svět se dostává do nepořádku, aniž by se zde jevil nějaký nový řád světomí. Rozhodně žádný, který by, nevidím, který by spočíval na zásadě multilateralismu. Čína, Rusko a USA zjevně pracují na tom, aby si vlastně z hlediska světové politiky svět mezi sebou rozdělili, s čím se pojí celá řada rizikových faktorů. Každý sám o sobě možná zvládnutelný je, ale ve skutečnosti Tyto faktory se navzájem posilují, což by mohlo vést k relativně rychlému konzi té růstové fáze, která trvala téměř 10 let, což ovšem neznamená, že takové výzvy jako bankovní unie, že bychom neměli myslet na její dokončení. Dokončení bankovní unie je důležité a nutné, ale musí se opírat o stabilní základ. A proces snižování rizik, zejména u toxických úvěrů, je podle nás velmi zásadní. Zde musíme zavést ambiciozní opatření, tak, abychom nakonec i zde dosáhli řešení, která budou akceptována všude. Návrh Evropského systému pojištění vkladů EDIS na něj v národních státech hledíme částečně kriticky. Měli bychom to brát vážně. Nějaké dokončení, bez toho, abychom měli dostatečné snížení toxických úvěrů, to pro nás není akceptovatelný. Musíme učinit vše, abychom nejdříve snížili toxické úvěry ku prospěchu stability. Neboť ve hře je mnohé a je to nebezpečné pro celou Evropu. Děkuji. Paní Pervanš Perez z Evropského parlamentu, prosím. Ehm, merci. Děkuji. Děkuji řečníkům za jejich názory na bankovní unii. Já se domnívám, že samozřejmě všichni se zajímáme o tuto oblast, ale měli bychom mít na paměti, i ten historický vývoj veškerého toho úsilí, které zde bylo. Já nikdy mám dojem, že se tady snažíme přepisovat periodicky veškeré ty etapy té historie. A nyní, když jsme přišli s projektem bankovní unie, ono je to v podstatě staré, neboť ty první etapy bankovní unie, to bylo v červnu 2012 ta myšlenka, že třeba by to mělo ty tři pilíře, ta otázka záruku za vklady, těch pojištění vkladů, to již tehdy bylo plně na stole. A někdy mám pocit, že po celé těch řadě těch toho tohoto našeho úsilí, taková ta bariéra, ten odstup, ta snaha tady, ta bariéra tomu snižovat riziky je čím dál tím větší. A proto se zdá, že sdílení rizik to je určitá linie, kterou nebudeme schopni překročit. Samozřejmě se to týká národních systémů. Na tom se shodneme všichni, ale myslím, že jedné z cílů našeho setkání by mělo být, abychom se podívali na to, jak vypadá ten kontraproduktivní dopad a ta politické poselství, pokud jsme v situaci, že tady máme určité nějaký závazek, který jsme na sebe vzali a týká se to solidarity a vlastně nikdy nejsme schopni takovýto závazek naplnit. Eh, pojištění vkladů, já nevím, jak to vypadá z právního hlediska. Já nevím, proč by veřejné orgány nemohly zavést nějakou povinnost pro soukromé instituce, které vlastně mají užitek eh, ze své činnosti. Měli bychom asi opustit tu technickou stránku debaty a změřit veškeré politické dopady. Když tady máme nějaké závazky, které nejsou respektovány, a stále se říká, že je potřeba většího většího úsilí, tak jsme tady vlastně na sebe vzali nějakou smlouvu, kterou ne, neplníme, což vede k veškerému tomu rozčarování z Evropy, které momentálně vidíme myslích našich občanů. Děkuji. Ano, děkuji. Pokud je o bankovní unii, tak eh, určitě ta debata o sdílení rizik musí být eh, dále prohloubená. A ono tady o tom mluvil už pan profesor Baněl. Hmm. My jsme se poměrně soustředili čistě na snižování rizik úvěrů, ale trošku nám tam unikaly tedy další rozměry a také je potřeba pamatovat na likvidní aktiva a na to, jaké by to mohlo generovat ztráty v těch bankovních systémech, protože ono právě v té bankovní unii jde o to, abychom ochránili naše vkladatele a do budoucna je potřeba tedy potřeba pamatovat na ta rizika a připravit zajištění vkladů, um, abychom ochránili eh, ty, kdo se mohou dostat do potíží. Pokud jde o hodnocení té problematiky nesplácených úvěrů, tak ono tady je opravdu problém s produktivitou, protože některé země dostaly velkou pomoc od státu, aby zvládly tu situaci. E, takové země jako Itálie zase e, vložily méně likvidity do toho systému, takže potom jsou tady rozdíly a e, to odráží i ty hodnocení SREP a také to vidíme v mechanismu SSM, kdy potom tedy banky musí reagovat. Hmm. Také bych navázal na to, co tady eh, řekli někteří předchozí řečníci, kdy eh, u toho vyhodnocení je potřeba, opravdu potřeba se eh, zamyslet nad tím, jestli by nebylo lepší internalizovat některé to vyhodnocení, spíše než to přikládat někomu, jako je třeba fond BlackRock, který ostatně, jak dobře víme, má své spekulativní zájmy. Děkuji. Musím vás požádat eh, o nebo respektive chci se zeptat, hlásí se někdo další o slovo? Není tomu tak. Eh, zazněly tady, tady určité poznámky, obavy v souvislosti s riziky v bankovním systému. Takže pane Enrio, prosím. Děkuji mnohokrát, pane Janku, děkuji za dotazy a komentáře. Nejprve eh, to, co tady řekl pan Baňaj. Mně vždy přišlo zřejmé, že polarizace debat mezi snižováním rizik a sdílením rizik je škodlivá taková debata škodlivá. Já myslím, že eh, my jsme se na evropské úrovni snažili držet nějakých cestovních map a dělat paralelní pokroky. Ale je potřeba se zamyslet nad tím, do jakého bodu se chceme dostat, jak to tady zmiňoval pan Olivier Guatieres. Je potřeba se opravdu podívat na to, jakým způsobem se tam dostaneme. To bude vyžadovat paralelní kroky ve všech oblastech. Je tedy zřejmé, že musíme zajistit snižování rizik. Došlo tady k výraznému pokroku. Mechanismus SSM určitě byl zásadní pro dosahování takového pokroku, ale je také zřejmé, že musíme zajistit pokrok i na jiných frontách a ty věci musí probíhat ruku v ruce. Pokud jde o ta Eh, o ty záruční systémy, tak asi nikdo nenamítá nic proti tomu, že na konci té mapy potřebujeme evropský systém eh, zajištění vkladu. V době krize bylo podle mě velmi škodlivé v určitých momentech to, že eh, v některých zemích eh, byly vyjadřovány obavy, pokud jde o odolnost toho či kterého systému zajištění vkladů, který by se mohl dotýkat prostředků v konkrétních zemích. My máme evropskou legislativu, která říká, že společné vklady musí být pojištěny a velmi rychle vyplaceny. Čili my musíme zajistit, že taková záruka, takové záruky budou mít stejnou hodnotu v rámci celé bankovní unie, protože jinak by vkládání v jedné zemi, jedno euro vložené v jedné zemi nemělo stejnou hodnotu jako euro vložené v jiné zemi. Samozřejmě, my musíme zároveň paralelně dbát na to, abychom zvyšovali vzájemné záruky a to, že riziko je pod kontrolou. To je velmi důležité i z pohledu EECB. A teď tedy se tady dokončují ty důležité eh, inic, legislativní iniciativy, pokud jde o tu pojistku týkající se nesplácených úvěrů. Pokud jde o připomínky k aktivům úrovně 2, úrovně 3, k tomu mám dvě věci. Jednak se podívám trošku do minulosti a jednak do budoucnosti. Pokud jde o tu minulost, tak eh, tady si musíme uvědomit, že bylo vyvinuto velké úsilí ze strany SSM věnované této oblasti a nedávno se to řešilo i v EFSAPu Evropského měnového fondu proběhly konkrétní zaměřené inspekce na místě, opravdu se dív, zabývali těmito mm, portfolii a potom zátěžový test eh, Evropské investiční banky, který proběhl loni na konci roku, tak tady také se řešila metodika zaměřená na nedostatečnou likviditu takových aktiv. To Eh, ukazuje, nebo respektive byla tam větší zátěž, větší rizika těch bank, kterých se to právě týkalo. A teď, když se podíváme do budoucna, musíme si uvědomit, že tohle zdaleka není konec. My musíme na tom dál pracovat. A je to o to důležitější, protože jak se vydáváme směrem od té netradiční měnové politiky, kterou jsme do posud vedli, kterou do posud máme, tak je zřejmé, že tržní rizika a rizika financování budou stále významnější. Takže takovéto typy nástrojů by mohly představovat konkrét specifickou výzvu. A právě z toho důvodu Evropská centrální banka plánuje konkrétní kampaně a inspekce na místě zaměřená na rizika hodnocení a na obezřetnostní aspekty, rámec obezřetnostního hodnocení. To je něco, co by mělo proběhnout v roce 2019 a také 20. Je to na našem, součástí našeho programu práce. Pokud jde O to, jak jste tady hovořili o tom, jak dlouhou dobu potřebujeme v souvislosti s nesplácenými úvěry, tak já bych eh, tady nesouhlasil. Čím více času poskytnete těm nespláceným úvěrům, tak eh, snažíte se pomoci bankám a hospodářskému sektoru. Musím říct, že tady prostě to vyjde na prázdno. Když se opravdu podíváte na tu zkušenost, na ty jurisdikce, které si nejlépe poradili s nesplácenými úvěry, tak byli to právě ti, kdo co nejrychleji si vyčistili svoje rozvahy. A ti, kdo co nejrychleji dostali své banky znovu do pozice, kdy můžou znovu poskytovat úvěry. Je to něco, co tedy vyžaduje veřejnou podporu. V mnoha případech taková veřejná podpora se v eh, v dostatečné čase vrátila, ale odkládání těch úprav, to prostě jenom vede k tomu, že se tady krystalizuje situace, kdy banky nefungují. Jestliže ty banky mají 50% těch toxických aktiv, tak prostě to jenom vede k tomu, že banka nefunguje, nemá zisk a uh, jsou to dysfunkční banky. Ty banky nemůžou vykonávat svoje činnosti. A konečně ta poznámka týkající se BlackRock. My jsme zareagovali na eh, žádost ze strany německého parlamentu, bylo to ze strany pana Schäuble, německého poslance, také to přišlo nedávno z Evropského parlamentu. A musím říci, je pravda, že poradenství BlackRock bylo součástí našich zátěžových testů. Je to oddělený subjekt od BlackRock Investment. Eh, my jsme eh, jasně nastavili pravidla mezi těmi poradci. Oni pracovali spolu s námi na místě a poskytovali nám informace čistě na místě, ale nezapomínejme, že eh, v případě těch institucí nebo respektive těchto věcí, ono, když se ta práce dokončí, ono se to zveřejní, takže tam nevzniká žádná konkurenční výhoda pro ty, kdo se účastnili takových testů, takových akcí. Nicméně jsme si vědomi toho, že bychom měli snížit naši závislost na externích poradcích pro tyto kroky a právě proto jsme se teď rozhodli, že budeme spíše internaci, internalizovat eh, tyto uh, činnosti a pokusíme se využít lidi z našich vlastních vnitřních zdrojů. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli ještě někdo vystoupí. Děkuji. Jenom velice stručně. Souhlasím se vším, co říkal Andrea, konec konců jako vždycky. Ale Pervan Šperes má pravdu v tom, že pracujeme na základě cestovní mapy takzvané nizozemské, to znamená z června roku 2016. Co se týče sdílení rizika, tak tam jsme moc nepokstoupili. Ale jako říkal Andrea, v podstatě se vyčerpal tady tento přístup a je potřeba k tomu přistoupit jinak. Můžeme se tedy dohodnout na tom, že potřebujeme bankovní unii, která bude připravena na stabilizaci eurozóny a pokud ano, tak co to bude znamenat? Pokud se zeptáte pana Triana nebo pana Šolce, jak chtějí, aby situace vypadala v roce 2030, tak jejich odpověď bude velmi podobná. Ale když se jich zeptáte, jak se tam dostaneme, no tak potom ty odpovědi budou zásadně jiné. Takže cíl není ten problém, na tom se všichni dohodneme, jak stabilizovat eurozónu, třeba co se týče bankovnictví. Otázka je, jak se k tomu cíli dopracovat. Tam to bude záviset na morálním hazardu a na řadě různých dalších věcí. A také pohledu na věc. A proto si myslím, že bychom se v rámci této diskuse měli zabývat tím, že pokud se chceme někam dostat, tak v určité fázi na to musí být připraveno to či ono a můžeme se tedy rozhodnout o těch jednotlivých prvcích, které jednotlivé strany chtějí či nechtějí, zdali je mít budeme či nebudeme a v jaké formě. A to teď. A potom je také otázka posloupnosti kroků určité sekvence prostě možné nejsou z pohledu finanční stability. Všichni se potřebují uklidnit a uklidní se tím, že budou mít jasně stanovené rozhodnutí zakotvené v právní úpravě. Pokud začneme snižováním rizika, tak ti, kteří sázejí hlavně na snižování rizika, nebudou chtít přejít ke sdílení rizika. Kdyby se to udělat naopak, tak to bude úplně stejné. A mezi těmito dvěma věcmi existuje jisté napětí, které je potřeba vyřešit a já doufám, že tato pracovní skupina na vysoké úrovni tu diskusi pozvedne na vyšší úroveň. Na základě výsledků prosincového samitu. A nakonec jsem chtěl říct ještě, že se velmi souhlasím s tím, co říkal Andrea v oblasti bojování s MPL, s nesplácenými úvěry. Pokud jsme udělali chybu v Evropské unii, a já myslím, že ano, tak tou chybou je, že jsme se příliš soustředovali na regulatorní řešení a s, se závazky na rozvaze, jinými slovy tedy ano, když navýšíme závazky, tak se stabilizuje, ale je to drahé. Dalo by se to ale udělat i dozorovým způsobem, tedy že bychom se soustředili na aktiva na rozvaze a jej, na jejich oceňování. A to je druhý způsob, jak se zabývat obecně nefunkčními aktivy nebo nesplácenými půjčkami. A myslím si, že to je daleko méně drahý způsob a je to také jediný způsob, jak vyřešit ty věci, které jsme sdělili, zdědili z minulosti. My jsme nastavili ten bankovní systém, jako kdybychom nic nezdědili a přitom jsme zdědili situaci, která se v členských státech liší. Takže předpokládali jsme, že můžeme suchou nohu přeskočit jednoho světa do druhého, ale to tak nejde. Prostě jsme zatíženi minulostí. V minulosti banky prodávaly masivně obligace klientům, a říkali, že to je druhá nejbezpečnější věc po spořícím účtě. No a prostě dnes už v tomto světě nežijeme. Ale ty obligace už byly vydány. Prostě minulost je pořád důležitá. A my zatím tu minulost neuklízíme, tak říkajíc. A to je první krok, který by se měl udělat uh, před diskusí o sdílení rizika a snižování rizika. Děkuji. Takže já bych to rád zhrnul. A také dal otázku panu Valtierovi a panu Andriovi. Kdybychom to zhrnuli, tak v podstatě máme dva základní úkoly. Za prvé, zaručí mechanismus a za druhé, rozdíly mezi zeměmi. Řekněme jako řešení, každodenně platíme 1,13 miliard na evropské úrovni za energie. A platíme 180 miliard euro za technologie, které vytvářejí energii. Letos možná 200 miliard. Odkud ty peníze jsou? Od bank. Kdo to všechno drží nad vodou? Spotřebitele. Je to v podstatě subvenční mechanismus. Banky jsou součástí tohoto procesu. Proč se tedy o tyto subvence nepoudělit a nevytvořit takto záruční mechanismus? Já jsem pochopil, že existuje riziko, že země do toho nebudou chtít zapojeny, protože je to nevýhodné pro banky, ale v podstatě nakonec musím říct, že platíme už tak jako tak tyto obrovské částky každodenně. Je to v podstatě nejdražší faktura za energii na světě. Ty technologie potřebujeme, budeme za ně platit ještě každý rok další dvě desetiletí. Děkuji a já si myslím, že to byla velice zajímavá diskuse a souhlasím s tím, co říkal jak Andrea, tak Olivie. Jenom dvě věci mám krátce. Za prvé, plně souhlasím s Andreou v tom, že definice typu sdílení rizika nebo snižování rizika mohou být matoucí a neproduktivní. Někdy to, čemu se říká sdílení rizika, je v podstatě snižováním rizika. Například, už takto máme právní závazek Evropské unie chránit vklady do 100 000 euro. Teď si jenom rozhodujeme, jak důvěryhodný tento záruční systém bude. A pokud bude důvěryhodný, tak bude méně pravděpodobné, že ta nedůvěryhodnost povede k tomu, že ty eh, vklady budou ohrožené. Evropská centrální banka si udělala zajímavou a zajímavou simulaci k tomu, že i kdyby došlo k plné mutualizaci, a v rámci krize by se sdílely zdroje mezi členskými státy, tak i během té předchozí krize by to nestačilo. Zase na druhou stranu, kdybychom se podívali na navýšení důvěry, tak takovýto backstop by ji navýšil takovým způsobem, že konečný výsledek by byl pozitivní. Takže jako říkal Olivier, já si myslím, že nikdo nespochybňuje cíl, jenom diskutujeme o tom, jak se k němu dostat. Hovoříme o snižování rizika, nemělo by to být na úkor sousedů. Vím, že Italové hovoří o snižování rizika NPL, Němci a Francouzi by rádi, aby byly vyhodnoceny, ohodnocené lépe aktiva druhé a třetí třídy. A je potřeba se společně dohodnout na snížení rizika, ale zároveň doplnit celý rámec, protože to je také opatřením pro snižování rizika. Co se týče NPL z minulosti, já myslím, že my jsme tady vyrovnali, přijali vyvážené zařízení a vyváženou bezpečnostní pojistku. Pokud třeba máte nezajištěnou půjčku a říkáte, že když je nepravděpodobné, že splatí, tak je to to samé jako spatna, špatná půjčka, která by za dva roky měla být ohodnocena nulou, tak si myslím, že se tady nehovoří o snižování rizika. Já si myslím, že to naopak může v podstatě působit zvráceně. Takže my jsme zlepšili tu bezpečnostní pojistku. Já vím, že ten systém není úplně neprůstřelný, ale v každém případě je lepší. Akcie to je něco jiného, čím dříve to chceme mít vyřešené, tak tím dříve bychom měli používat pravidla státní podpory, které v tuto chvíli nejsou možná. Proto si myslím, že bychom se měli snažit o to, abychom vyčistili rozvahy bank abychom z něj vyžistili nesplácené úvěry. Mluvili jsme o pracovní skupině na vysoké úrovni. Bude to skutečně na vysoké úrovni, ale doufám, že přitom nezapomene i na konkrétní potřebu nalezení konkrétních řešení. My částečně jsme za to odpovědní, protože my jsme kdysi také nedodali své stanovisko, nejnyní to jenom o radě. Já jsem nebyl ten, který se stavil proti, ale to je jiná věc. V každém případě ale tedy doufám, že na základě vyvážené práce skupiny na vysoké úrovni další Evropský parlament bude schopen v krátkodobém horizontu naplnit tuto legislativní mezeru a v další fázi bankovní regulace, a tady se vracím k tomu, co už tady zaznělo na začátku, že bychom mohli odstranit bariéry integrace bankovního systému. To neznamená univerzální řešení pro všechny, protože potřebujeme i malé banky a komunitní banky, ale jasně také musíme posílit integraci a přeshraniční bankovnictví a musíme zabránit fragmentaci regulačního rámce a Doufám, že v příštím funkčním období budeme schopni učinit tyto paralelní kroky kupředu, takže ještě jednou děkuji a doufám, že až se setkáme příště, tak budeme eh, v další fázi i v oblasti bankovní unie. Takže vám ještě jednou všem děkuji. Děkuji spolupředsedajícímu a také vás chci informovat o tom, že recepce začíná v domě evropské historie a naším hostitelem je Evropský parlament a Rumunský parlament. Já vám také děkuji a ještě chci také poděkovat zaměstnancům, především tlumočníkům za jejich práci a přejeme vám hezký večer a budeme se na vás těšit zítra.